Ani hlasování. Right, that, that's great. You will uh, return. Uh, Pár informací pro ty, kdo si je přejí vyslechnout. Informuji vás, že podle článku 3 odstavce 3 a 4 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti v průběhu své schůze 26. března 2012 ověřila pověření pořadce listiny pana Petrise Sarvany k 1. březnu 2012 s eh, účinností tedy od 8. března 2012 je to schváleno. Eh, prosím vás o ověření tohoto, schválení tohoto poslaneckého mandátu. Pověřovací listiny jsou těmto eh, prověřeně schváleny. Dále SAD, ALDE a další žádají o nominace do parlamentních výborů a delegací rozpoč, rozpočtová kontrola. Pan Avel na, na, na hroze paní Ozolino. Paní Rebecca Taylor už není řádnou členkou. Jedno. Dále